žen. Děkuji vám za pozornost. Okay, thank you. Děkuji. Diskuse je tímto uzavřena a hlasovat se bude zítra v úterý 8. října ve 12 hodin. A nyní přistoupíme ke zprávě Anny Gomeš dávám slovo Aně Gomeš. Děkuji, pane předsedo. Chci poděkovat všem kolegům ze všech politických frakcí. Problém s mikrofonem. Não sei se Tratados a política externa deve refletir Evropská zahraniční politika musí odrážet hodnoty demokracie a lidských práv. Korupce ohrožuje možnosti Evropské unie realizovat reformy ve třetích zemích, aby se bojovalo proti korupci a aby se zabránilo komplicitě soukromých či veřejných aktérů z evropské strany. To by mělo dopad na ochranu lidských práv a na zprávu věcí veřejných v těchto zemích. Musíme zaručit, aby to, co bráníme v Evropské unii, bylo dodržováno i mimo. A musíme si také položit otázku, zda my sami nejsme komplicem této korupce a tohoto ohromného úniku kapitálu a zdrojů, které jsou odkláněny, které jsou původně určeny na školství, na zdravotnictví a dalších základních oblastí v rozvojových zemích. Musíme ukončit bankovní tajemství, musíme zajistit transparentnost a posílit legislativu v oblasti praní špinavých peněz. Musíme zabránit tomu nelegálnímu obohacování. A musíme se také obrátit eh, na Evropský soudní dvůr, aby soudil všechny zločiny spojené s korupcí, i když k ním dochází v zahraničí. A tím odpovíme na požadavky našich občanů, kteří velmi dobře chápou, že tato krize, která je spojena s velikými nerovnováhami v Evropské unii, je spojena také s korupcí a s finanční nerovnováhou. Můžeme se podívat na případ Balsenas ve Španělsku, to je jeden z příkladů, nebo Řecko, kde ministr obrany byl odsouzen za nákup ponorky. Také ve Francii jsme zaregistrovali něco podobného a teď je ten bývalý náměstek nebo tedy vicepremiér a předsedou komise a nikdy nebyl odsouzen za tyto své kroky. Takže v tomto tak negativním rámci musíme volat po politikách na podporu bezúhonosti. Třeba přijmout opatření, která konečně potrestají ty skorumpované. Musíme zabránit korupci v Evropské unii a v našich vztazích s třetími zeměmi, protože nemůžeme bojovat proti korupci v třetích zemích, pokud nezačneme v Evropě proti korupci konečně bojovat. V této zprávě navrhujeme celou řadu opatření. Například eh, zákon Manic, ten by mohl být eh, takovou inspirací. Je to zákon, který přijal americký senát, aby se zabránilo útokům na aktivisty, kteří hájí lidská práva, ale nemůžeme pořád jen hovořit o tom, co se stalo v Magnicově případu. My také chceme, aby se zabránilo takovým věcem, jako je zmražení dobropisu musíme také bojovat proti těm, kteří útočí na novináře a dělají různé manipulace. Pokud jde o spolupráci s třetími zeměmi, musíme zajistit co největší integritu v tocích pomoci rozvojovým zemím. Struktury podniku musí být jasné. V této zprávě požadujeme reformy, aby byla zajištěna větší rozpor, rozpočtová transparentnost. Chceme nejdříve transparentnost, než začneme pomáhat rozpočtům třetích zemí. Sociální odpovědnost podniku. Já si myslím, že je třeba sestavit seznamy podniků, které byly odsouzeny za korupci, aby se už nemohly účastnit veřejných eh, výběrových řízení, alespoň dokud ne, nezajistí nebo nezaručí svou integritu, svou bezúhodnost. Myslím si, že toto by mělo vést nejen k větší integritě podniku, ale mělo by to také sloužit k vytvoření rámce, který bude nahrávat hospodářské činnosti našich podniků. Chceme jasná pravidla pro to, aby informace, které někdo oznámí, byly náležitě chráněny. Musíme vytvořit mezinárodní právní rámec abychom skutečně chránili ty, kteří poskytují informace těm takzvaných whistleblowers, abychom zabránili korupci. Děkuji, paní Gomez. Teď tady máme Catch the Eye a já dávám slovo paní Edith Estrela. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Já musím poblahopřát zpravodajce skutečně je to velice aktuální zpráva. Toto téma je velice významné a velice aktuální. Evropská unie musí být příkladem a musí přijímat striktnější pravidla, a to nejenom na území EU, ale je třeba, aby se vztahovala i na vztahy se třetími zeměmi a to především na vztahy spolupráce. Jak jsme dobře slyšeli, nemůžeme zapomenout na to, že nerovnosti v oblasti sociální, v oblasti spravedlnosti, tak to je i příčinou ekonomické krize. Zisky některých byly získány podvodně a mm, ve velké části i to bylo kvůli finanční deregulaci, což nás vedlo k situaci, do které jsme se dostali, kdy naši občané za to platí, nesou velké oběti a proto musíme, při, musíme zahajovat exemplární procesy a i e, zavést transparentnost do veškeré činnosti finanční, hospodářské či politické. Děkuji a nyní pan Ferreira. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Boj proti korupci, pokud má být efektivní, tak nemůže přehlížet eh, i to klima, které nabádá ke eh, korupci. Třeba ty různé programy, eh, které vnutil Mezinárodní měnový fond, nebo privatizace například, e, nebo e, i privatizace veřejných služeb, kdy v podstatě veřej, e, kdy veřejný zájem je podřazen soukromému zájmu, což vede ke ztrátě pracovních míst, k chudobě a mm, napomáhá to takovému klimatu, které vede ke korupci a které narušuje vztahy mezi podnikatelskou sférou a politiky. Boj proti korupci především se musí zaměřit na prevenci, což znamená, že musíme se zbavit všech těch škodlivých politik. Děkuji a nyní paní Tomašik. Děkuji jakožto poslankyně ze země, která se transformuje teprve a jako bývalá policistka, tak musím říci, že Evropská unie musí udělat vše pro boj proti korupci, a to i ve spolupráci se třetími zeměmi, protože samozřejmě přece jde o ochranu finančních zájmů EU. Například spolupráce s vládami e, zemí, které se transformují, tak tam je třeba apelovat na boj proti korupci. Samozřejmě to všechno nevzejde z legislativy, která je v EU dobrá, ale samozřejmě závisí to na politickém konsensu dané zemi. Korupce mm, e, musí být vymícena z policie, od polic, z policie, z justice, ze soudnictví. A samozřejmě přece policie to je prodloužena ruka vlády a právě tady třeba bojovat proti tomuto trestnému činu. Paní komisařka Tamanaky. Mikrofon. Businesses. Eh, a bez ohledu na státní příslušnost, eh, tak eh, korupce negativně ovlivňuje tedy danou společnost a to všichni dobře víme. Takže proto bych chtěla poděkovat paní Gomeš za tuto zprávu. Paní, její zpráva velice dobře zdůrazňuje, že Evropská unie se stane důvěryhodnou a, důvěryhodnou a lídrem v boji proti korupce, pokud se e, zaměří na problémy korupce, praní peněz a organizovaného Eh, zločinu v rámci svých eh, hranic, tedy eh, udělá si pořádek doma. A Evropská unie je vnímána jako korupčně nejčistší v Evropě, ale i přesto tady korupce je známým jevem. Samozřejmě liší se to v intenzitě podle jednotlivých států, i povaha se liší, ale postihuje to nás všechny. Právě proto v červnu 2011 komise přijala protikorupční balíček, který i zahrnoval sdělení o boji proti korupci v EU, který stanovuje hlavní směry budoucích aktivit na evropské úrovni. Tento protikorupční balíček, ke kterému se zavázala komise, tak se chce zaměřovat na korupci v našich vnitřních i vnějších vztazích. Nyní dovolte, abych konkrétně pohovořila o několika bodech, které jsou obsaženy ve zprávě. Souhlasíme s tím, že je třeba regulovat činnost eh, těch soukromých eh, vojenských bezpečnostních agentur, podniků, tak, aby respektovali principy lidských práv a mezinárodního humanitárního práva. Eh, I Evropská unie je jedinou regionální organizací, která i tedy podpořila participate actively in the proceedings of the European... Eh, dohodu z Monterey. A hm, takže zde je třeba, aby i pracovní skupiny komise se zabývaly možností vytvořit mezinárodní rámec v této oblasti. A nyní magnicky. Případ magnicky. To je legitimní eh, eh, věc, která leží na srdci EU. Ruské orgány interně musí vést nezávislé, důvěryhodné mm, vyšetřování a prošetřit okolnosti jeho smrti. Zde eh, se nám nelíbí, že v březnu i přes důkazy byla věc uzavřena, protože mělo se objasnit, jak a proč zemřel. I eh, trestní stíhání Magnitského jako takového je nepřijatelné. Evropská unie eh, mm, mm, je zneklidněna odsuzujícím eh, rozsudkem v červenci, který vynesl eh, eh, soud vlastně postmortem byl odsouzen jako pachatel na základě nepřesvědčivých důkazů a on v podstatě naopak se snažil odhalit Ehm, tedy tu korupci a mm, okolnosti a smrti nebyly objasněny. Je třeba, abychom vzali na vědomí iniciativy Evropského parlamentu, tak abychom apelovali na eh, přijetí Makrického aktu je třeba si uvědomit, že restriktivní opatření EU jsou velice eh, efektivní, ale sankce lze použít pouze jako opatření ultima ratio. Je to pouze součást našeho komplexnějšího politického přístupu, včetně politického dialogu, dalšího úsilí a dalších nástrojů, což by znamenalo samozřejmě i vysokou politickou podporu a Eh, neznamenalo by to jednomyslnou dohodu evropských členských států. Děkuji. Děkuji. Rozprava je uzavřena a hlasovat se bude zítra v úterý ve 12 hodin. A nyní přistoupíme ke zprávě Macony a já dávám slovo paní Erminie Macony.